Uh, Dobré odpoledne, omlouvám se, že začínáme s menším spožděním, ale rád bych všem tedy všechny poprosil, aby zaujali svá místa a začneme se zabývat našem, naším pořadem jednání. Nejprve se jedná o stanovisko pro výbor Envy ohledně padělaných výrobků paní kolegyně začne. A chtěl bych také e, naší zpravodajce poblahopřát k narozeninám, protože to je právě dnes. Takže vše nejlepší. Pak e, paní Bastos, potom stínoví zpravodajové, doufám také přispějí, pan Buzoj také e, bude hovořit za Alde, pan Fox je zde též přítomen. Kdo ještě tady je z dalších frakcí? Pan Sondegard. Heidi, budete také hovořit? Neunav, neunavná paní Rýle, bude zase mluvit, nebo je tady nějaký jiný stínový zpravodaj, pan Salvini, též přítomen. Takže paní Bastos nás teď bude informovat o aktuální situaci a řekne nám, jaké je její stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Také vám děkuji za srdečná blahopřání. Nejdříve udělám úvod k první výměně názorů a to je otázka směrnice 83 2001. Zde bychom chtěli zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků na trh. Jedná se o jejich původ, výrobu a tak dále. Existují jednotlivé otevřené body v návrhu komise a to bych ráda prodiskutovala s kolegy. A také bych ráda získala jejich názory na tuto věc. tato záležitost je pro nás principiální. Tady se jedná o veřejné zdraví, o zdraví jako takové, o zájmy spotřebitelů, takže jde především o zájem o pravé léčiva, která nejsou riziková pro spotřebitele. V jednotlivých článcích však zde se nehovoří konkrétně o padělání eh, léčiv, eh, neboť padělání je opravdu zločinná činnost. Tato směrnice je součástí celkového řetězce ale nelze dovolit to, aby se padělaná léčiva ještě lépe potom pře- prodávala přes internet. Tato směrnice se nezabývá otázkou obchodování léčivy na internetu, ale toto nemůžeme v našem stanovisku opomenout. My musíme v našem stanovisku upozornit na to, že padělaná léčiva se nejvíce distribuují přes internet. Zde také existují pochybnosti o tom, že vlastně zde eh, v této směrnici nejsou padělaná léčena definována. A to je třeba tak, abychom přesně věděli, o čem hovoříme, neboť všechny členské státy musí také vědět, když se budou zabývat tímto pojmem padělaných léčiv, tak musí vědět, že o opravdu, o co se jedná, z čeho se tato definice skládá. Ne, smí se odehrávat to, co se nyní může dít. Že v jedné zemi je určité léčivo považováno za padělané, zatímco v jiné zemi ne. Definice zajisté není jednoduchou záležitostí, ale pak bychom měli minimálně jistý model, kterým se můžeme nechat vést. O tom se také hovoří v současné době v rámci Mezinárodní zdravotnické organizace. Návrh stanoviska by také měl zahrnovat definici padělaného léku ale zatím jsme se k této definici nedopracovali a možná, že můžeme vycházet z principu zdravotnické organizace. A také tady jsou pokyny a vodítka pro bezpečnost léčiv. tak, aby koncový spotřebitel a všichni v řetězci mohli prověřit, že léčiva jsou vyráběna z pravých účinných látek a že nebyly nějakým způsobem padělána v jednotlivých výrobních krocích až po distribuci či prodej. Komise také hovoří o takovýchto důkazech, které je třeba podat. S tímto souhlasíme. Tyto bezpečnostní znaky, safety features, musí platit pro všechny a léčiva, ať se jedná o, klasická, o klasické léky na předpis nebo na generika, nebo o generika. My víme, že návrh komise nešel tak daleko, jak by to bylo kýžené u OTCS neboť v jednotlivých členských zemí existují různé praxe. Jsou různé léky, které se prodávají v jednotlivých členských zemích volně, v některých zemích se prodávají dokonce v samoobsluhách ale v jiných zemích stejná léčiva lze získat pouze v lékárně, eventuálně i na předpis. A my víme, známe tyto rozdíly v jednotlivých členských zemích, ale musíme se především léčivy na recept zabývat. A pak se také musíme podívat na balení návrh komise nezakazuje nové zabalení či nové zabalení, ale my chceme celkovou bezpečnost léků a proto je třeba si také vyslechnout eh, názory znalců. Zatím jsme si nevytvořili konečné stanovisko, ještě si vyslechneme znalců, pokud se týče paralelní distribuce. Jsou zde také vazby na databanku. Víme, že se zde jedná o otázku soukromí, o otázku informací. Jde o to, kdo tyto informace bude spravovat a zdali tato databanka v otázce padělaných léčiv bude využívána a zdali takováto databanka bude na národní či komunitární úrovni. My říkáme, že tato databanka musí být zpravována tak, aby nemohla být informace v ní uložené zneužity. Dále také říkáme, že inspekce jsou důležitou otázkou. O, I osvědčené postupy je třeba zohledňovat a toto může být prověřeno oficiálními orgány. I soukromé subjekty se toho mohou zúčastnit, ale je to otázka, kde ve které bychom se chtěli přímo dotazovat dotčených národních orgánů v jednotlivých členských státech. A ještě na závěr, pokud se týče nákladů, to jsou náklady na bezpečnostní opatření, které vyplynou jako dopad této směrnice. Tyto náklady musí být rozloženy na jednotlivé subjekty ve farmaceutickém průmyslu přiměřeně a také musí Nesmí to být tak, aby koncový spotřebitel, pacient byl nadměrně zatěžován ve svém, při svém přístupu k lékům. Chci velice vám poděkovat za vaši pozornost a doufám, že dostanu také vaše stanoviska a komentáře, abych v nejbližší době mohla předložit víceméně formální návrh stanoviska, který, na kterém se bude ještě dále pracovat. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji, paní Pastos za to, že jste tady upozornila na některé klíčové faktory e, toho, této problematiky souvislosti s vnitřním trhem. Na seznamu řečníků mám všechny stínové zpravodaje. Chtěl bych ale především tady e, přivítat pana Tebeho z DG podniky, podnikání, e, který také Um, také přispěje. Na seznamu mám všechny stínové zpravodaje, anebo úřadující stínové zpravodaje, takže paní Weiler, Rizoy Fox a paní Steiler. Ještě někdo další? Start with, uh, the Takže začneme se stínovými zpravodaji, prosím. sorry, Omlouvám se, eh, v překladu zaznělo paní Styler, eh, tak to nebylo úplně správně. Vajla, Styler, trochu se to rýmuje, trochu se to podobá, nic se neděje. Paní Bastos, v podstatě mě mrzí, že ode mě obdržíte celou řadu alternativ nebo doplňujících návrhů. Eh, respektive, že něco takového ode mě očekáváte. Já to v tuto chvíli nabídnout nemůžu, protože vy jste ve své prezentaci představila tolik věcí, otevřela jste tak široký pohled nejen na otázku vnitřního trhu, ale také na další témata, že vám mohu dát pouze za pravdu. Považuji za správné, že jste zmínila ochranu osobních údajů, že jste zmínila inspekci, že jste zmínila bezpečnostní prvky. Zároveň mi připadá vhodné, že e, si tak vysoce ceníte to, aby ve všech členských státech platila stejná definice. Kromě toho se mi líbilo, že jste se vyjádřila k nákladům, že jste řekla, že musíme být obezřetní, pokud jde o náklady, že nesmíme mm, spotřebitele přetěžovat. Musíme eh, se samozřejmě podívat na to, jak to potom bude možno písemně formulovat, ale tak, jak se to představila, tak se mi to líbilo a nemám v podstatě s ničím problém. Dovolte mi, abych specificky zmínila dva konkrétní body. Za prvé různé typy distribuce. Vy jste o tom hovořila. Já si pamatuji, že zhruba před deseti lety jsme eh, měli na pořadu jednání homeopatika a zjistili jsme, že e, je to pojímáno rozdílně, především v Anglii a e, v jiných státech. Zjistili jsme, že e, dojde po Prasku, pokud budeme chtít členským státům něco oktrojovat, pokud budeme chtít vnutit nějaké jednoznačné řešení. To znamená, že Eh, já jsem zvědavá, jak to dále vypracujeme, jaké návrhy předložíte. Určitě by bylo dobré, kdyby se nám eh, do budoucna za 10-15 let podařilo tuto oblast harmonizovat, ale v tuto chvíli to možné není. Druhá věc. Nejsem si úplně jistá, jak pojmete otázku importu a exportu, dovozu a vývozu léčivých přípravků, protože zatím tomu nebylo vždycky tak, že by Evropa uh, vyvážela eh, vysoce kvalitní léčivé přípravky do Ázie a jinam. Já si myslím, že tady se tady situace změnila a proto by mě zajímalo, jak to budete formulovat. A poslední věc, vy jste to prezentovala velmi rozsáhle a proto bych se ráda vrátila eh, ke, ke své vlastní prozbě z prvního zasedání stínových zpravodajů. Ráda bych se totiž účastnila uh, slyšení, které proběhne ve výboru Envy. Bude to mít větší smysl, než kdybychom dělali něco vlastního. Mohli bychom uh, tam tedy prezentovat naše vlastní aspekty, naše vlastní témata, která se týkají vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Christian Bzoj. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych eh, skutečně poblahopřál paní Bastos nejenom u příležitosti jejich narozenin, ale také ke skvělé prezentaci. My se domníváme, že to je vhodný návrh, ve správnou dobu, protože padělané léčivé přípravky jsou skutečným problémem. Je to nutný a dobře načasovaný krok, abychom mohli mimo jiné zajistit především bezpečnost pacientů. Jsou tady ale určité body, které musíme ještě prodiskutovat na úrovni našeho výboru. Především je to pole působnosti, tak aby tam byly možná zahrnuty i léky, které nejsou na předpis. Potom je třeba ozřejmit eh, ty charakteristické rysy, které uvádí komise. A pak je tady otázka řízení a kontroly informací ohledně distribuce eh, farmak prostřednictvím eh, legálních řetězců. A pak samozřejmě je třeba, abychom se e, na všem shodli, abychom věděli přesně, co je obsahem. Zajištění bezpečnosti e, toho řetězce nestačí proto, abychom bojovali proti padělaným lékům. Tady musíme e, si uvědomit, že máme co dočinění s organizovaným zločinem a komisní návrhy se zdají někdy příliš slabé na řešení takovéhoto problému. Z hlediska ochrany spotřebitelů a vnitřního trhu, pokud chceme řešit zlepšit padělání léčivých přípravků, tak musíme bojovat s tímto trhem a posílit opatření. Je třeba, abychom se zabývali e, například otázkou internetového obchodování, kde se nejvíce soustředuje obchod s padělanými léčivými přípravky a návrh toto vůbec neřeší a v tomto smyslu by měl být ještě dopracován. Jistě se nám nepodaří vyřešit všechny problémy eh, prostřednictvím této legislativy, ale měli bychom eh, minimálně diskutovat a tlačit na komisi, aby přišla s dalšími iniciativy, eh, iniciativami v této oblasti. Musíme také lépe informovat spotřebitele prostřednictvím internetu, aby se zvýšila osvěta a v neposlední řadě je to něco, co už jsem předeslal, ale chtěl bych to ještě doplnit. Padělání léčivých přípravků a léků obecně je trestná činnost, je to předmět organizované trestné činnosti. Je třeba, aby komise a rada v tomto směru e, připravila větší spolupráci e, v oblasti JAI, v oblasti celní zpráv a myslíme si, že to by byl ten zásadní krok, který by prokázal, že bojujeme proti tomu jevu jako celku a zajišťujeme tu nejvyšší možnou míru ochrany našim spotřebitelům a pacientům. Děkuji za pozornost. Děkuji, Kristiane. A teď tady máme dalšího. Já nejsem stínový zpravodaj nejsou stínovou zpravodajkou, ale zastupuji pana Turmese, který nemohl dnes přijít a proto se také připojuji nejdříve k blahopřáním k narozeninám a také k vašemu dobrému úvodu. Již včera jste na mě udělala velký dojem svými znalostmi a dnes opět. Je důležité o tomto tématu hovořit a také o rozsahu, protože to, co navrhuje komise, to zahrnuje jenom 1% veškerých problémů, protože 1% problémů se vyskytuje, se objevuje na světle a 99% vůbec nevidíme. My bychom se měli domluvit s Envy na větším tlaku na komise, jestliže nebude eh, oblast působnosti u tohoto návrhu rozšířena, pak bychom se měli domluvit na jiných postupech, jak řešit otázku internetu a také, jestliže nebudeme mít společnou definici padělaných léčiv, tak nemůžeme mít také směrnici. Proto mně připadá skvěle, jak chcete postupovat. Také i u ostatních bodů s vámi mohu pouze souhlasit a mohu vám také přislíbit naši podporu a pomoc. Uh, Mr. Fox. Pan Fox je na řadě jako další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce také podporuje tuto legislativu a musím říct, že s panem Bazojem souhlasím v tom smyslu, že padělání léku je předmětem organizovaného zločinu a že s tím musíme něco zásadního udělat. Nejprve je třeba se shodnout na určitých definicích a podnikat konkrétní kroky. Dovolte, abych se vyjádřil k otázce internetu. Pokud eh, bychom eh, se snažili v rámci tohoto výboru rozšířit legislativu na to, aby pokryla i internet, tak by se nám podařila jediná eh, věc a to, že bychom to celé oddálili v čase. Toho se obávám. Takže dal bych přednost tomu, aby eh, regulace internetu byla předmětem směrnice pro elektronické obchodování. Myslím, že bychom udělali víc škody než užitku, kdybychom se snažili internet zařadit do tohoto legislativy legislativního nástroje. Jistě můžeme Eh, se tím ještě zabývat. A ještě k paralelnímu obchodu. Já eh, ho podporuji, protože snižuje náklady pro spotřebitele. A co se nákladu týče, tak musíme být obezřetní ohledně řešení, která nabízíme. Ta musí být přiměřená. Takže já naprosto souhlasím s paní Bastos, že léky na předpis by pokryty být měly. Nicméně mě budete muset ještě přesvědčit, že je, to, eh, že je skutečně přiměřené rozšířit tuto legislativu i na léky bez předpisu. A tady si kladu víc otázek. A zdali tedy vlastně nabízíme řešení na něco, kde problémy neexistují. Ale jsem připraven se nechat přesvědčit. Děkuji. Stručné a výstižné. Další je pan Korej de Campos. Obrigado, senhor presidente. Eh, eu queria começar por cumprimentar a colega Regina Bastos pelo, pelo seu trabalho. Děkuji, pane předsedo. I já souhlasím s Reginou Bastos a hned dvakrát jí musím blahopřát za prvé k narozeninám a za druhé k práci, kterou nám dnes představila. Skutečně se jedná o zásadní téma. Paní Bastos sama řekla, že jednoduchá řešení neexistují. Dovolte mi, abych vyzdvihl tři aspekty, tři konkrétní věci, eh, pro něž musíme najít alespoň parciální řešení. Mám trochu obavy, pokud jde o internetový eh, obchod s léčivými přípravky a mez, mimo jiné taky se eh, falšovanými léčivými přípravky, s padělanými léčivy. Možná, že tady nejsme na správném místě, pokud jde o toto téma. Možná, že bychom to neměli regulovat tady. Zřejmě bychom našli výbor, který by se proto hodil více, dejme tomu výbor pro právní záležitosti, ale na, o tom musíme ještě hovořit. Um, komise navrhla celý farmakologický balíček. A jsou tu věci, které se mimo jiné týkají i informovanosti pacientů. Internet je vhodným nástrojem pro to, abychom se postarali o to, že léčivé přípravky budou že, že tedy s nimi bude obchodováno s jistou zárukou, byť by to bylo na internetu. Já si nejsem jistý, jestli můžeme dobrou informovaností spotřebitelů eh, předejít obchodu s padělanými léčivými přípravky, ale alespoň se o tom pokusíme. Já už jsem tady uvedl eh, směr, směrnici a na, nařízení, které se týkají informovanosti pacientů. To, tyto právní dokumenty jsou v tomto ohledu relevantní. Pokud jde o kolegu Foxe, tak eh, já nesouhlasím s tím, že bychom měli oblast eh, použití rozšířit, že bychom měli léky, které nejsou na předpis, pojímat stejně jako ty léky, které jsou na předpis. Je to otázka subsidiarity. Záleží na tom, kde jsou ty eh, léčivé přípravky prodávány. Samozřejmě, že existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Celá branže neustále argumentuje tím, a to i dnes, současné situaci. Eh, celá farmaceutická branže tady předkládá poměrně vágní argument, že nebude zaručena eh, bezpečnost. Ovšem bezpečnost je velmi důležitá u těch léků na předpis. U těch léků, které nejsou na, na předpis, podle mě by takový návrh šel příliš daleko. Měli bychom se tedy starat o ty léky, které jsou na předpis a e, o nejrůznější typy o generika. Měli bychom se také postarat o to, aby tím nebyli zatíženi spotřebitelé, ale v každém případě to bude tak, že část těch nákladů se dotkne spotřebitelů. To víme všichni, že se tak stane. Jediná alternativa spočívá v tom, že by veškeré náklady nesl výrobce. Výrobní řetězec je složen z mnoha aktérů a někteří z nich jsou odměňováni e, na základě nákladů, které vznikají jednotlivým podnikům. To je tedy přání farmaceutické branže. Samozřejmě, že musíme postupovat velmi přísně, velmi eh, jednoznačně, tak abychom to do toho mohli zapracovat. To jsou tady zcela obecné poznámky, které jsem k tomu chtěl představit. Já si myslím, že nejdůležitější body řekla přímo paní Bastos. Děkuji. Uh, Mrs. Styler. Prosím, další. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, také děkuji paní zpravodajce a přeji jí všechno nejlepší k narozeninám. Já podporuji většinu toho, co již bylo řečeno a padělané léky jsou nezákonné a také mohou způsobit smrt pacientům, když budou pacienti kupovat padělané léky. My máme opravdu velkou zodpovědnost řešit tuto problematiku a zpravodajka také řekla, že bychom měli postupovat rychle. Když se začnete touto problematikou, zabývat, tak zjistíte, že někteří například také vyrábějí velice vel, rostlinné přípravky jsou také velice kvalitní, ale někdy eh, rostlinné přípravky neobsahují vůbec účinné látky, které tvrdí, že obsahují. A tak, jak řekl kolega Campos, my máme různé tradice. A také to jsme viděli o, ve směrnici o aditivech, že existují různé tradice v jednotlivých zemí. Také jsou zde různé tradice a kritéria pro bezpečnost těchto produktů. A pokud se týče internetu, tak tady si myslím, že často spotřebitelé kupují přes internet a nás by eh, také zajímala informace od komise, zdali komise ví, kolik léku se přes internet kupuje. U nás byla celá řada lidí, kteří si kupovali eh, eh, lidé přes internet a byl to látky, byly to látky na opalování, byl to když si představíte, že opravdu lidé se potom stali závislí. A když si to představíte, že to je opravdu eh, zdravotnický, zdravotní lék. A pokud se týče pana Foxe, co říkal, tak to jsou léky, které nejsou na předpis. Bylo by dobré, kdyby se k tomu komise mohla ještě taky vrátit. Bylo by dobré, kdyby se také zpracovala hodnotící zpráva, protože si myslím, že to, co řekl pan kolega Campos a po kolega Campos řekli, tak to eh, musíme opravdu brát vážně. Já tyto eh, prostředky, o kterých jsem hovořila na opalování, ty já nepoužívám, ale byla jsem šokována, že je lidé používají. Děkuji, že jsi dala naší práci další dimenzi, Catherine, to bylo velice nápomocné. Paní Satory, která byla také navrhovatelkou stanoviska k biocidům. Eh, chci ještě říct, že zítra třetí téma bude opět e, za její přítomnosti. E, komise byla vyzvána, aby připravila studii o posouzení dopadů a vy také pracujete v těsné spolupráci s výborem Envy a to také platí pro paní Bastos, takže my budeme rádi, když tato harmonická spolupráce s tímto velmi významným výborem, jakým je Envy, bude i nadále pokračovat. Děkuji, pane předsedající. Já jsem se přihlásila, protože jsem zpravodajkou zodpovídající za tuto směrnici eh, ve výboru pro průmysl. Chtěla jsem se tady vyjádřit a chtěla jsem ještě jednou potvrdit, že postup, který zvolila paní Bastos, se v podstatě podobá tomu postupu, který jsem navrhla já pro svůj výbor. Myslím si, že musíme vzít v úvahu především dva body. Za prvé, hovoříme o léči, léčivých přípravcích, o farmakologických přípravcích. To jsou tedy produkty, které jsou specifické, liší se od všech ostatních produktů. Tyto produkty by měly pomoci lidem, kteří mají nějaké potíže. Pokud hovoříme o farmakologických přípravcích, pokud používáme eh, termín farmaka, tak bychom se neměli až tolik zabývat eh, náklady, ale měli bychom spíše dbát na záruku naprosté bez, eh, bezvadnosti těchto láků, pokud je mají eh, nemocní lidé používat. Pokud někdo používá léčivý přípravek, tak potřebuje mít stoprocentní jistotu, že ten přípravek je kvalitní a bezvadný. V zájmu dosažení tohoto cíle musíme sledovat dva aspekty. Za prvé, musí být zaručena kompletní dohledatelnost a sledovatelnost všech složek a také celého distribučního řetězce. To všechno musíme být schopni zpětně pro, prověřit. To jsou dva cíle, které budeme muset splnit brzy a já si myslím, že toho jsme schopni. Některé další aspekty jsou dlouhodobější a nejsou ani tak dobře odůvodněné. Ráda bych eh, se zmínila ještě o jednom slabším místě, které se týká účinných látek. Já si myslím, že u léčivých přípravek je, přípravků je vždycky důležitá ta účinná látka. Eh, ta musí být uvedena na balení. Zároveň jsou ty účinné látky e, trochu problematické, protože návrh komise hovoří o dvou hypotézách. Najdeme tu dvě hypotézy. Je tu seznam zemí, které nám které mohou poskytnout záruky při výrobě léčivých přípravků. A kromě toho jsou to země, které nám takovéto záruky poskytnout nemohou. Ještě jednou to zopakuji. U té první skupiny zemí jsme toho názoru, že e, to časové období e, tří let, které bylo předloženo nebo navrženo, je příliš dlouhé. Řek, říkám to tady na výboru pro vnitřní trh a řeknu to i u nás, v průmyslovém výboru. V těch státech, kde jsou nějaké potíže, tam musíme řešit i tyto otázky. A musíme provádět kontroly na místě. V některých státech je ten problém v podstatě vyřešen. Tady není nic špatného vyráběno a nejsou tu vyráběny e, žádné léčivé přípravky, pokud bychom zároveň neměli k dispozici záruku, že je prověřen celý výrobní i distribuční řetězec. Pokud jde o účinné látky, tak eh, tyto účinné látky jsou dodávány z 20 tisíc různých mm, míst na světě, kde jsou vyráběny. Já jsem řekla, že jsme neustále ujišťováni, že budeme mít maximálně 500 eh, výrobních míst eh, na světě, tak aby to bylo jednodušší. I kdyby to bylo 500 výrobních míst nebo 2000 výrobních míst. V každém případě budeme mít povinnost všechna tato výrobní místa, všechny tyto závody prověřovat. Prověřovat výrobu účinných látek, které se v Evropě používají. Děkuji. To, to make a second remark. Pane Buso, vy jste chtěl ještě něco dodat? Jenom jsem se chtěl vyjádřit ke kolegovi eh, k Voxovi. Já jsem si dnes ráno vzal určitý lék motilium, protože jsem se ráno cítil špatně. A když se cítím lépe, ale určitě, kdybych si býval vzal padělaný lék, tak by se mi bývalo neulevilo. Takže si myslím, že opravdu bychom měli proti těmto padělaným lékům bojovat, které nám mohou způsobit problémy. Mohu jako předseda také prosím něco dodat? Já se domnívám, že pokud se týče prodeje po internetu, tak opravdu stojí za to připomenout, a tady hovořím k panu Busojovi, který hovoří, je, já vám chci říci, že toto také bylo schváleno minulý týden a to se týká tedy elektronické komunikace a toto vstoupí v platnost co nejdříve. A já jsem velice vděčen kolegům, kteří na tom pracovali. A do tohoto výboru, do tohoto návrhu byl zapracován také možnost po skytovat informace všem spotřebitelům, kteří si předplatí tyto služby. A já také často toto používám v souvislosti s padělavými léky. To znamená, že je možnost varovat pacienty a občany o tom, že je nebezpečí pro ně, když kupují padělené léky. A my jsme, jak jsem řekl, eh, zpracovali velice důležité takové varování v rámci je jiné úpravy a já si myslím, že takto by se to také dalo propojit, to znamená varovat občany. A potom také se to týká celistvosti balíčku. Jestliže spotřebitelé vědí, co mají hledat a také mají se dívat na balíčky tak, aby byly nerozdělané, i když je kupují, dejme tomu, přes internet, tak to by byl velký pokrok, protože toto byl také jeden z velkých problémů, protože lidé koupovali léky na předpis, například léky proti depresím a pak zjistili, že tyto léky jim nepomáhají, protože se nejednalo o léky, které očekávali. A toto nás vede také k oblasti působnosti. Mně se zdá, že když chceme prakticky postupovat tak, bychom se nejdříve měli zaměřit na léky na předpis. A proč? Protože si myslím, že tady jsou eh, nebezpečí daleko očividnější. A za druhé také, protože eh, profit, který padělatelé dosáhnou, je velice vysoký, protože tyto padělané léky nahrazují nejefektivní nejefektivnější léky s opravdu s drahými složkami a oni skutečně dosahují potom vysokých zisků. A to je také důvod, proč bychom se měli především zaměřit na léky na předpis. Také vidím, že důležitá je dostupnost informací eh, obecně, to znamená popis produktu a podobně. Pokud se týče paralelní distribuce, tak paralelní distributoři také dodržují předpisy a my bychom do tohoto neměli zasahovat a oni velice e, mnoho stráví například novým etiketováním tak, aby odpovídali kritérium. My jsme v tomto výboru také velice se zabývali schodou a hodnocením schody a také jsme udělali například velkou práci v oblasti vzájemného uznávání a to se také týká farmaceutických produktů. Paní Bastos je opravdu velice zkušená a vzdělaná, vzdělaná v této oblasti. A ona se také zaměřuje na naše stanovisko, které bude doplňovat také e, návrh e, Envy, tak abychom opravdu významně přispěli k jejich stanovisku. Takže to byl můj komentář a já bych nyní chtěl požádat pana Töbergera, aby se vyjádřil k tomu, co si vyslechl a potom paní Bastos bude mít ještě možnost se vyjádřit na závěr diskuze. Prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal možnost, abych reagoval na některé z připomínek, které zazněly během diskuze. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že jsme velmi vděční za podporu a porozumění e, významu, e, který má otázka padělané padělaných léků a že je tady vnímána urgentnost celé této záležitosti a to, že je tedy nutno tento návrh prosadit napříč institucemi, abychom tady měli striktnější e, právní normu pro řešení e, všech věcí s tím spojených a to, co v nejkratší době. Co se týče některých bodů, které tady zazněly, tak bych chtěl reagovat nejprve e, na otázku ohledně pole působnosti návrhu. Zdá se, že komise je vnímána e, jako orgán, který e, tady e, toto pole působnosti příliš zúžil a byla zdůrazněna otázka významu internetu a správně zaznělo, že náš návrh se tím nezabývá. Chci říct, že co se týče maloobchodních záležitostí, tak tam se legislativa jednotlivých členských států hodně od sebe navzájem liší. A za druhé, ve většině případů se jedná o vlastně nepovolené legá, eh, lékárny, které nabízejí obchod přes internet. A objevuje se na internetu cel, eh, velké množství nelegálních dílerů. My tohle o internetu víme, Víme, že se jedná o otázku poskytovatelů a nedávno jsme slyšeli od členských států, že zahájili určitý pilotní projekt, aby vešli do kontaktu s těmito internetovými poskytovateli a požádali je, aby zavřeli, zrušili eh, určité stránky eh, a měli bychom tedy Eh, hodně důrazně oddělovat eh, problémy s prosazováním od problémů legislativních. Nicméně nejsme úplně proti tomu, abychom v nějakém dalším kole eh, se takovými, ty, na, takovými to návrhy zabývali, ale opakuji, měli bychom tedy respektovat i zvrchovanost členských států a pravomoci členských států v této oblasti. Pak se tady také objevila otázka definic a bylo to mimochodem kritizováno i na úrovni rady a zatím e, nejsme v situaci, kdyby ta diskuze byla uzavřena. Jakákoliv definice padělaných e, léků ovšem musí respektovat skutečnost, že my se nechceme zabývat otázkou e, duševního vlastnictví a to je také e, téma, které řeší pracovní skupina ohledně e, padělaných léků na úrovni Světové zdravotnické organizace, i když ani tam ta definice ještě nebyla e, dokončena. Co se týče bezpečnostních znaků, tak my jsme se opravdu výrazně zabývali e, tím, zdali by padělané léky měly být zahrnuty e, do tého listu vyžadujícího bezpečnostní znaky a také do studie o dopadech a dospěli jsme k závěru, že rizika nejsou tak vysoká jako u léků, která jsou pouze na e, lékařský předpis. A také jsme e, vlastně vyslechli argumentaci v tom smyslu, že rizika jsou u těchto léků velmi omezená, ale zase tady bychom se dostávali u těch léků bez předpisu do dalších oblastí. Ony jsou často distribuovány prostřednictvím supermarketu, takže my jsme se v tomto, v tomto textu omezili na léky na předpis a Potom je tady otázka ještě těch technologických řešení a zazněly určité obavy ohledně ochrany osobních údajů. V našem právním návrhu jsme tedy nešli cestou eh, nějakého potenciálního souboru eh, či nějaké potenciální mega databáze s osobními údaji. Není to opravdu do našeho návrhu zahrnuto. Nechceme se dát tímto směrem a sdílíme obavy, že obdobná databáze by mohla opravdu vznést celou řadu problémů co do ochrany údajů. A ještě ke spolupráci jednotlivých orgánů. To byla také další obava. Tady chci zdůraznit, že ke spolupráci dochází eh, a již před rokem vlastně eh, vrcholní představitelé jednotlivých eh, Eh, orgánů pro farmaka na národní úrovni společně s policejními složkami a celními orgány se touto otázkou zabývaly a eh, je třeba tady do určité míry sdílet informace na určité úrovni. Také bylo zmíněno, že v současné době Rada Evropy vyjednává něco, co se týká eh, vlastně aspektů trestně právních u padělaných léků e, a i to je důležité, abychom sledovali. A ještě k otázce API. My si dobře uvědomujeme, že jsou e, četné rostliny, které se používají pro výrobu léků a chceme v tomto směru zdůraznit dohled a dozor nad těmito rostlinami, a je zapotřebí, aby národní příslušné orgány se zavázaly k vyšší e, aktivitě a aby také e, tady zaznělo jasný závazek z třetích států, z kterých jsou dováženy tyto látky. E, především země jako Čína a Indie jsou státy, se kterými jsme už začali ostatně diskutovat přímo v tom smyslu, aby snížili to přechodné období, aby Eh, jsme eh, mohli řešit ty otázky, kterou tady, eh, otázky, které tady zmínila paní Satory. A aby prostě země, které nám dodávají určité rostliny, brali své závazky velice, velice zodpovědně a aby šlo vše přes příslušné orgány. V neposlední řadě chci ještě zdůraznit, že co se týče naší odpovědnosti jako vývozců eh, léků, tak ta také existuje. A chci tady dát eh, ujištění, že co se eh, aspektů kvality týče, tak prostě E, nic nesmí být pod normou e, pro evropský trh. Nic z toho, co je e, vyváženo do třetích států, nesmí být pod úrovní našich vlastních norem. Děkuji za to, že jste pokryl skutečně celou řadu aspektů. A teď bych, jak už jsem řekl, chtěl dát slovo paní Bastos aby nám také mimo jiné řekla, jak to vypadá s eh, časovým harmonogramem ohledně tohoto návrhu. Prosím, paní Bastos. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem řečníkům, kteří se chopili slova, všem kolegům, kteří přednesli své komentáře a představili svoje názory na tento velmi ožehavý problém. Ráda bych také poděkovala komisi za vysvětlení, které právě zaznělo. Nyní se pojďme podívat na klíčové otázky, které byly zmíněny. Pro mě a pro moji práci je velmi dobré, že nyní vím, že jednotlivé body jsou již vyřešeny a že jsou tu určitá témata, na kterých se můžeme shodnout. Například to, že je potřeba mít jednoznačnou definici nebo otázka e, účinných látek. A nebo to, co řekla komise, to znamená, že je nutné co možná nejdříve zajistit vzájemné uznávání účinných látek mezi jednotlivými členskými státy. A kromě toho tu byla řeč o e, oblasti působnosti této směrnice. Právě na této otázce je zřejmé, že v podstatě všichni máme v hlavách stejnou starost. Na internetu se prodávají padělané léčivé přípravky. A v poslední době byly přijaty určité směrnice, kde to bylo zmíněno. Proto eh, bych ráda poblahopřála panu Harprovi, eh, který byl zodpovědný za telekomunikační balíček, protože i to může mít smysl, i to může zvýšit povědomí o této otázce. Uživatelé internetu pak mohou být obezřetnější, když kupují léčivé přípravky přes internet. Mohou si být vědomi toho rizika, že ty léčivé přípravky mohou být padělané. A nyní mi dovolte reagovat na to, co řekla komise. V podstatě s tím souhlasím. Nemám nic proti tomu, aby existovalo toto doporučení. Paralelně tedy k této směrnici. A nyní eh, k volně prodejným lékům. Existují stanoviska, která pravděpodobně budeme muset ještě prověřit. Ostatně všechny ty otázky budeme muset pečlivě analyzovat. Protože pokud u těch volně prodejných léků ustanovíme bezpečnostní mechanismy, včetně té dosledovatelnosti, té dohledatelnosti, tak je to samozřejmě důležité, ale musíme si uvědomit, že to bude spojeno s více náklady. A tyto náklady mohou být v určitých případech také eh, nepřiměřeně vysoké s ohledem na eh, spotřebitele, na pacienty, kteří si budou tyto volně prodejné léky kupovat. Pokud tedy někdo užívá takovéto volně prodejné léky, tak eh, bychom měli dbát na eh, jeho bezpečnost. To je jasné. I to spadá do našeho zájmu. Měli bychom si uvědomit, že oblast působnosti této směrnice byl analyzován i v rámci odhadu dopadu. Musíme ukaz- ukázat, že Existují paralelně eh, různé léčivé přípravky, které eh, jsou v různých zemích pojímány různě. Někde jsou na předpis a někde ne. Pro nás je důležité si uvědomit, že ty náklady je potřeba rozdělit rovnoměrně. Pan Sartori eh, správně řekl, že jde stále o to, aby byla zaručena bezpečnost našich pacientů. To je eh, nejvyšší zájem, který musíme mít neustále na paměti. Výrobci léčivých přípravků mají také zásadní zájem na tom, aby byla bezpečnost zaručena, protože padělání léčivých přípravků je činnost, která eh, poškozuje i farmaceutický průmysl. Působí farmaceutickému průmyslu podnikům, které vyrábí léčivé přípravky, značné škody. A my tady musíme vzít v úvahu. Myslím si, že proto by i farmaceutický průmysl měl nést náklady spojené s bojem proti padělaným léčivým přípravkům. I e, farmaceutický průmysl by měl nést náklady, které budou spojeny s větší dohledatelností léčivých přípravků. Děkuji vám tedy za všechny příspěvky, které tu zazněly. Ten časový rámec, který mám k dispozici, budeme e, muset ještě prověřit. podíváme se na to eh, spolu s paní Matyáš eh, z výboru, který to má v gesci. V dubnu na výboru Envy bude tato eh, zpráva předložena k hlasování a v květnu se to dostane na plenární zasedání ve Štrasburku. Děkuji vám, to je všechno. Okay, well, thank you very much indeed. Um, Děkuji, paní Bastos. To bylo velmi jasné, tato prezentace. Bylo to příjemné, že i přesto, že máte dnes narozeniny, tak jste se k nám připojila a hezky si užijte zbytek tohoto významného dne. A teď se přesuneme k dalšímu bodu, který je poměrně významný pro náš výbor a doufejme, že bude velmi informativní. Jak jste slyšeli z debaty, která již Eh, vlastně proběhla. Otázky prosazování komunitárního práva jsou zcela zásadní a v oblasti ochrany spotřebitele zvlášť. V roce 2004 byl tento výbor zodpovědný za první nařízení, eh, které se týkalo eh, spolupráce s národními orgány ohledně prosazování komunitárního práva a e, je jistě zajímavé, jak e, tento národní, e, tento předpis fungoval v národních prostředích. Takže za to byla tehdy zodpovědná paní Gepard. A pak jsou tady ještě další aspekty, na kterých komise pracovala ohledně prosazování komunitárního AKI ve vašich složkách. Máte eh, také eh, z, z, schrnutí jedné aktivity. V minulém týdnu jsem byl pozván na desetileté výročí eh, DG Sanko a v tomto směru musím říct, že byl do evropské terminologie zaveden nový termín, takzvaný sweep. A to vlastně eh, především znamená eh, sledování eh, určitých praktik a paní Krynová to nepochybně za sebou zanechá jako za jeden z významných, jednu z významných aktivit v rámci prosazování práva. Pan Tomáš Molnár je vedoucí oddělení, které je zodpovědné za prosazování a přišel k nám dnes, aby přednesl eh, krátkou prezentaci k této otázce a odpověděl na případné vaše dotazy eh, tato prezentace je tedy e, před vámi a rovněž ji máte ve svých složkách v písemné podobě, takže prosím, pane Molnáre, teď tedy můžete e, začít a pak e, mohou následovat otázky. Paní Gepard si tam znamenám již jako první, jelikož je vlastně autorkou toho původního návrhu a další mohou následovat. Děkuji, pane předsedo, za pozvání, za možnost, že máme příležitost zde představit eh, tyto dva dokumenty na jednání vašeho výboru EMCO. Prosazování implementace je skutečně eh, v samém centru eh, politiky vůči spotřebitelům. Možná že budou s prezentací na obrazovce trochu problémy, ale snad ne příliš velké. Prosazování je skutečně zásadní. Dát práva lidem nestačí. Ta práva musí být prosaditelná, musí být implementována. Když hovoříme o hodnotách Evropy, tak možná si říkáme, že máme až příliš mnoho pravidel, ale prostě nevíme, zdali jsou všechna prosazována, zdali jsou eh, platná a dodržovaná. A to je téma, které pro nás bude velmi důležité v nadcházejícím čase. V následujících letech budeme muset více tlačit na prosazování práva, na lepším prosazování e, práva a proto jsme přišli s tímto balíčkem, protože z kraje e, právní odpovědnost e, vlastně znamenala pouze vykazovat stav implementace, ale my si myslíme, že takzvaný enforcement prosazování práv je širší téma a že je tedy třeba hovořit i o otázkách, která nejsou, které nejsou možná přímo e, spojená s daným nařízením nebo s regulací jako takovou, ale která jsou důležitá pro evropského občana. Pár slov úvodem. Proč jsme s tímto sdělením tedy vyšli na světlo? Já jsem se již zmínil o tom, že prosazování je jedním z pilířů strategie pro spotřebitele na rok 2007 až 2013. A za druhé, výzva, kterou jsme chtěli nějakým způsobem uchopit, je značná v oblasti prosazování. A za třetí je tady prostě i právní e, zodpovědnost, e, povinnost e, předkládat zprávy, výkazy radě. Proto jsme tedy přišli s tímto balíčkem. Pár slov o síti CPC. To je pravděpodobně ta vlajková loď celého produktu, která ukazuje, co vlastně tato síť dělá. K čemu ta síť? E, teď prosím prosvědku číslo 3. Ano. O jednu zpátky, prosím. Takže tato síť je funkční od prosince 2006, kdy vstoupila v platnost e, nařízení o spolupráci Jedná se tedy o síť e, národních orgánů, které prosazují právo, e, která potom e, orgány, které potom vlastně mají ty pravomoce prosazovat komunitární legislativu na národní úrovni. Jak jistě dobře chápete, jedná se o sdílenou pravomoc, je to tedy na národních státech, členských státech, aby tak činili a komise je tady proto, aby poskytovala určitý rámec síť CPC tedy znamená, že ty orgány pro nás mohou eh, něco dělat. Mohou si nejprve eh, vyměňovat informace, což je takový kód pro eh, šetření, pro vyšetřování. Pokud se domnívají, že je něco, co je třeba v určité jiné zemi vyšetřit, tak, tak mohou učinit mohou rovněž eh, požádat o nějaká opatření s cílem prosazování eh, práv. Pokud jde o kolektivní práva spotřebitelů, která by mohla být ohrožena, tak mohou tedy požádat další zemi, aby eh, tedy s určitými praktikami skončila podle možností, které jim národní systémy dávají. Za třetí, pokud něco identifikují, tak možná nevidí přímý, přímou návaznost na další zemi, ale uvědomí si, že ty ty aktivity by potenciálně mohly být eh, nebezpečné pro spotřebitele i v dalších státech, mohou se tedy navzájem varovat a poskytovat si navzájem pomoc i tímto způsobem eh, pole působnosti eh, nařízení CPC je omezené. Toto je síť, která je tady proto, In those cases... aby poskytovala podporu a v těch případech, kdy kolektivní zájmy spotřebitelů jsou ohroženy či ohroženy by být mohly. A teď prosím další průsvitku. Co tedy chceme dělat? Ta síť, jak jsem řekl, funguje od roku 2006. V roce 2007, což byl vlastně první úplný rok, jsme se zabývali nějakými 327 žádostmi a v roce 2008 již 392 žádostmi, z nich 100 bylo upozornění a od ledna 2009 jsme měli již téměř 300 žádostí a myslím, že se dostaneme na stejnou úroveň, alespoň na stejnou úroveň jako v minulém roce. Co dalšího ještě děláme? Protože tady vlastně jsem hovořil o tom každodenním pracovním e, konání, ale chceme k tomu ještě připojit něco dalšího, něco, co je viditelnější, hodnotnější a co nelze dosáhnout jinými způsoby. Takže první e, vynález, jak již také e, předseda řekl, je to, že jsme tady zorganizovali vlastně takzvané sweeps, což jsou tři koordinované e, setkání s cílem prosazovat právo. E, kontrolovali jsme internet, e, kontrolovali jsme také webové stránky online a možnosti nákupu online a v případě pochybení jsme e, dali podnět k akcím. Potom také jde o společné projekty, e, koordinované projekty, což je spolufinancováno e, z komunitárních zdrojů a ze zdrojů národních. A třetí věc, fungování této sítě vlastně nám umožňuje získávat velmi hodnotné údaje. Eh, ty údaje jsou důležité pro eh, takový přehled eh, trhu z hlediska spotřebitelů, Consumer Market Scoreboard, ale zároveň působí také jako ukazatele, které upozorňují na určité problémy na vnitřním trhu. Takže takhle ta síť vypadá, tohle je naše činnost. Máme víc jak 300 orgánů pro prosazování Eh, práva komunitárních nástrojů na úrovni Evropské unie, takže to je skutečně silná síť s velkým potenciálem. Eh, ten balíček Consumer Enforcement Package přijatý 2. července 2009 se eh, stává ze dvou iniciativ, sdělení a dvouleté zprávy, která představuje určitou povinnost zhodnotit činnost té sítě každé dva roky a to první je tedy sdělení, e, zatím pouze v úrovni iniciativy. My jsme e, identifikovali celou řadu e, parametrů a faktorů, které nejsou nutně předmětem té dvouleté zprávy a proto jsme tedy přijali rozhodnutí o tomto dalším nástroji sdělení to sdělení vlastně obsahuje určité definice, například definici toho, čemu říkáme enforcement a také definuje určité e, prioritní oblasti. Definuje ty e, určité oblasti, které ještě popíšu podrobněji později. A jelikož se jedná o nové nařízení, e, které platí dva roky, tak, eh, na dva roky, tak jsme nechtěli přijít s nějakou další novou právní iniciativou. Eh, toto nařízení se tedy zabývá výzvami a eh, hovoří o těch operativních zjištěních a o tom, jak to prosazování komunitárního práva ještě zlepšit. A teď, jak je to s těmi pěti prioritními oblastmi? a tady to není podle významu nějak eh, zmíněné. Nejprve jde o to, tedy jako první bod máme posílení rámců pro spolupráci. Eh, jeden teď máme eh, s názvem RAPEX pro otázky bezpečnosti produktů a druhý se zabývá ochranou hospodářských zájmů spotřebitelů, což je ta síť CPC. Další bod. Posílení transparentnosti e, dozoru nad trhem a šetření co do prosazování práva. E, zveřejňování, publicita, to je patrně, jak jsme se e, dozvěděli od lidí v terénu, ten nejpádnější nástroj, aby se tady obrátila pozornost veřejnosti potenciálních budoucích obětí spotřebitelů na určitá nebezpečí. A zároveň mal obchod podnikatele, kteří by byli v pokušení e, určitých aktivit, které e, nejsou povoleny podle jednotlivých pravidel, e, jsou prostě uvědomění o tom, že tady existuje publikace, která eh, je zmiňuje, která zmiňuje určité zakázané oblasti a eh, mohou se tedy dvakrát rozmyslet. Za třetí, eh, jde o to, aby se pracovalo Eh, na společném vnímání, společném výkladu pravidel spotřebitelů. My máme stejná pravidla, společná pravidla, ale jsou tady rozdíly co do výkladu ve členských státech. A proto jsme si uvědomili, že je zcela zásadní, aby eh, ti, kteří eh, prosazují právo v jednotlivých zemích, se prostě soustředili a e, ty definice sloučili. Chceme tedy e, k tomuto použít svíc, potom e, společné hlavní směry a společnou činnost. Pátý bod, posílení monitoringu, sledování trhu. A v tomto směru jsme tedy vytvořili to, co nazýváme Consumer Market Scoreboard a chceme rozhodnutí do budoucna odvíjet od solidních statistických údajů. Za páté, Evropa je velká a rozšiřuje se, roste, ale není dost velká. My prostě nemůžeme vyřešit všechny problémy. Musíme se vyrovnávat s výzvami a nebezpečím, které přichází ze všech možných stran k evropským hranicím. A proto jsme identifikovali nutnost mezinárodní spolupráce jako tou správnou cestu do budoucna. Jsou tady e, dvě e, oblasti, e, do jisté míry s Čínou a se Spojenými státy. Již tato spolupráce existuje a v oblasti CPC vyjednáváme dohodu ohledně e, spolupráce v oblasti prosazování se spojenými státy. Takže toto jsou zjištění, toto jsou nálezy e, v tom sdělení o prosazování a pokud tedy se teď mám zabývat druhou částí toho balíčku, což je ta e, dvou Eh, ta eh, zpráva, tak tady je právní povinnost eh, podle článku 21 za dva roky přijít s další zprávou. A tato zpráva vlastně slučuje názory stanoviska členských států a komise ohledně implementace nařízení CPC. A jelikož je to tedy právní povinnost pokrývat dva roky, tak je to e, v té první fázi rok 2007 a 2008. V této zprávě jsme e, dospěli k následujícím závěrům. Síť CPC již přináší výsledky. Já už jsem se zmínil o tom, že síť v prvních dvou letech zpracovala víc jak 700 případů. Zároveň jsme však také zjistili, že jsme nedosáhli ještě plného potenciálu sítě, že je tady hodně věcí, které ještě můžeme učinit a snažíme se je identifikovat. Identifikovali jsme mimochodem už dva odlišné typy eh, nedostatků. Eh, ten, ta první kategorie jsou nedostatky operační a druhá horizontální nedostatky. A v tomto dokumentu také pro, popisujeme, jak bychom si s tím mohli poradit, jak to prosazování učinit kvalitnější, plynulejší, tak aby to bylo Eh, pro spotřebitele přínosné. A v závěru, jaké budou další kroky, jak chceme postupovat do budoucna. Za prvé, Myslíme si, že musíme více jednat eh, s jednotlivými orgány, abychom se zabývali těmi operačními záležitostmi. Například to prosazování může být rychlejší, může být eh, účinnější, máme dost nástrojů v tom našem skladu a v této oblasti my jako komise prostě nemůžeme jít příliš eh, napřed oproti členským státům, protože toto je jejich eh, úkol. Tady musíme nastolit těsnou spolupráci. A za druhé, zcela určitě musíme zajistit, aby ta síť byla funkční a aby eh, byla spravována efektivním způsobem. A to už se dostáváme ke zdrojům, ke zdrojům finančním, ke zdrojům lidským, a také k politické dobré vůli, k politickým závazkům a odpovědnosti. Tady si myslím, že toho ještě můžeme hodně zlepšit v Evropě. My si opravdu myslíme, že fungování eh, sítě může být ještě posíleno, aniž bychom přijímali nějaké další právní eh, akty. Takže takto vypadá ten balíček, toto jsou ty dva dokumenty, které ho tvoří a budu rád, když o tom budu moci ještě dopodrobněji referovat v rámci odpovědi na vaše případné dotazy. Děkuji. Anyway, thank you very much indeed. Děkuji vám, děkuji vám skutečně. To byla velice dobrá prezentace. Máme příslušné folie také k dispozici. Takže kolegové, máte slovo, můžete komentovat to, co jste si vyslechli. Pokud máte otázky na komisi, tak je prosím položte tak jako první bude hovořit paní Gebhardt a také mohu zařadit na seznam řečníků další řečníky. Pan Kreuzmann a další se zajisté diskuse zúčastní. Takže nejdříve Evelina Gebhardt, která se vyjádří k provádění nařízení, za které byla zodpovědná jménem výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evropské komisi za jasnou prezentaci problémů, které zajisté existují. A pro kolegy, kteří tenkrát nebyli členy parlamentu či výboru, chci ještě jednou připomenout to, co se jednalo. Jednalo se o to, aby spolupráce orgánů v členských státech byla zlepšena tam, kde se jednalo o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů. A my jsme v tomto nařízení vytvořili systém, který je velice těžkopádný, strnulý a byrokratický. A tento systém se mi tenkrát moc nelíbil, když jsme ho schválili, ale byla to jediná možnost, jak vůbec něco udělat v, spolu se členskými státy. Protože to souvisí také s různorodým charakterem orgánů, které prosazují spotřebitelské právo v jednotlivých členských státech. Často to se jedná také o různé orgány. Já si také vzpomínám na diskusi mezi Velkou Británií a Německem, kde existovaly obrovské problémy tyto Eh, velké problémy dát dohromady tyto dvě země, protože v Německu toto provádí Centrála pro ochranu spotřebitelů a Britové to provádějí formou eh, státních vládních organizací a Britové si nedovedli představit, že by se o ochranu spotřebitelů eh, staral jiný orgán než státní orgán. A Tyto problémy jsme museli řešit a proto musel vzniknout tento komplikovaný systém, aby vůbec vznikl nějaký systém, ve kterém by byla možná spolupráce. Proto jsem také neočekávala, že Evropská komise po jedné zprávě a po dvou letech hned bude chtít novelizovat zákon. Mně je jasné, že nejdříve se musí vytvořit důvěra mezi členskými státy tak, že je spolupráce vůbec možná. A já jsem nyní viděla na základě vaší prezentace, že v operativní činnosti ještě existuje celá řada možností zlepšení a proto je dobré, že tyto zprávy máme, tak abychom jako parlament se mohli ještě jednou podívat na to, kde spočívají problémy. A to je také moje otázka, kterou na vás mám. Vy jste stále hovořil o operativních problémech, o možnostech zlepšení. A proto se ptám, jaké dnes problémy v této souvislosti převládají a jaké možnosti řešení vidíte mimo toho, co již jste naznačil, což je jsou finanční a personální otázky, tedy jejich zlepšení, které sehrávají svou roli v jednotlivých členských státech. Já si dovedu představit, že krize také tyto problémy ještě zhoršila. A to je jedna z otázek, které pro mě vyvstávají a myslím si, že tato oblast by mohla být skutečně ještě zlepšena. Potom ještě druhá otázka. Vy jste nám představil čísla za léta 2007, 8 a z části také za rok 2009 týkající se žádostí, které byly předloženy, ale nemluvil jste o úspěchu, kterého snad bylo dosaženo. A nebo jste nehovořil vlastně o výsledcích těchto žádostí. A to by mě velice zajímalo, když teď říkáte, že v roce 2007 to bylo 327 žádostí. Takže by mě zajímalo, jaké státy to byly, kde běží, také by mě zajímalo, kde běží nejlepší spolupráce, takže kolik z těchto 327 žádostí vedlo k pozitivnímu výsledku a kolik ne. A jestliže nebyly tyto žádosti vyřešeny, tak eh, v čem to spočívalo, že tyto problémy vyřešeny nemohly být. Tady bych byla velice ráda, kdybyste nám mohl dát některé informace. A poslední otázka, třetí otázka, protože o operativních otázkách již jsem hovořila, takže za třetí by mě také zajímalo, vy jste hovořil o systémech, o scoreboardu, o RAPEXu, o SWEEPS, o kontrolních akcích, takže by mě zajímalo, co podle vašeho názoru je ještě nutné udělat. A pak by mě také zajímalo, zdali tyto diskuse neukazují na to, abychom zavedli také komunitární opatření jako kolektiv redress, tak abychom docílili skutečných pozitivních výsledků pro spotřebitele. To jsou moje první otázky na toto. Děkuji. Uh, Děkuji za tyto otázky. Určitě se komise těší paní Šardamoza, pan Kreutzmann, pan Schwab a ještě někdo další, pokud chce. Takže paní Šarmoza. Ano, děkuji, pane předsedo. Den øh, god gennemgang, det var spændende at høre. Men jeg synes i virkeligheden også, at... Děkuji, je to skutečně obrovsky zajímavá prezentace, ale jako obvykle hned vybízí k dalším otázkám. Já se tak ptám, co to je za případy těch 700 jednotlivých případů. O co se jednalo a podařilo se něco z toho vyřešit v rámci té oslavované spolupráce s členskými státy, to by mě opravdu zajímalo. V Dánsku jsem zaznamenala, že jsme se do systému vícekrát snažili proniknout s nějakými žádostmi a že to vždy zabralo obrovské množství času, e, protože třeba šlo o instituce, které, na které se nevztahovalo evropské právo, pak e, se do toho snažil vložit dánský ombudsman a tak dále a tak podobně, ale čas rychle plynul a hodně vody uplynulo, než se to podařilo vyřešit, což ne ve všech případech byl ten případ. Takže jaké případy, o čem tady vlastně mluvíme, co se skrývá za tím počtem. A mohu s vámi pouze jedině souhlasit, že pokud eh, to má fungovat, tak eh, orgány, které dozorují trh, budou potřebovat nejenom finanční zdroje, ale i politickou podporu. Chci ještě dodat, že před několika týdny jsme slyšeli od komise o implementaci nového systému eh, dozoru nad trhem v tomto výboru a zaznamenali jsme, že pouze dva členské státy se rozhodly věnovat větší objem finančních zdrojů na e, tuto otázku a posílit tedy legislativu v této oblasti. A to si myslím, že je určitý fakt e, a musíme se e, opravdu zabývat dozorem nad trhem, protože to je zásadní, pokud nám jde o prosazování komunitárních norem. Děkuji. Dovolte mi, abych na to navázel. E, naše legislativa nebude k ničemu, pokud e, nebudeme kontrolovat její dodržování. To znamená, že se vždycky musíme zamyslet nad tím, co budeme dělat. E, všechno, co vytvoříme, musíme kontrolovat. Vy jste hovořili o interní kontrole a o poskytování prostředků. Dávám vám zapravdu, tady je možno spolupracovat lépe. Můžeme se tedy učit navzájem na základě příkladu dobré praxe, předávat si zkušenosti. Já si myslím, že cílená kontrola je potřeba na těch přístupových bodech a tady je velký problém. Pokud se podíváte například na přístavy Rotterdam, Hamburg nebo Janov, pokud právě se máte přístup z mimo evropských zemí, tak tady je potřeba kontrolovat. A pokud tady nedochází k žádným kontrolám, a pokud ta kontrola není vůbec proveditelná, protože to množství je eh, příliš veliké, tak vůbec není možné provádět nějakou kontrolu následně, když už se to zboží dostane eh, do vnitrozemí. To znamená, že my se musíme společně zamyslet nad tím, jak bychom mohli zlepšit kontrolu na těch vstupových bodech, na těch vstupových místech. Pokud jsou e, slabá místa na těchto vstupových místech, na místech vstupu, e, tak se to samozřejmě mezi dovozci rozkřikne a e, je tu velké nebezpečí, že toho budou dovozci zneužívat. Pokud tedy bude někde kontrola laxní, tak právě přes toto místo bude do Evropské unie dováženo zboží. A tam, kde jsou ty kontroly přísnější, tam ty dovozci eh, zboží dovážet nebudou. A proto se tedy ptám komise, co učiníte proto, aby byla zvýšena solidarita, protože je jasné, že eh, ty námořní pří, přístavy eh, musí provádět přísné kontroly, to je spojeno s většími náklady. Zároveň je to ale velmi efektivní, protože pokud budou efektivní kontroly na místech vstupu, tak se ušetří náklady ostatním členským státům. Děkuji. Uh, Mr. Schwab. Pan Schwab jako další. Děkuji, pane předsedo. Rád bych navázal na komentáře kolegů a poděkoval komisi za velmi pr- přehlednou prezentaci k sítím CPC. V tuto chvíli je poměrně obtížné odhadnout, jak úspěšné nebo jak efektivní eh, byl bylo fungování této sítě v posledních letech. Nicméně mně připadá velmi dobré, že se komisi podařilo eh, zavést celou řadu eh, opatření, například TRAPEX, v globálním kontextu. Tím jsme posunuli evropský vnitřní trh Eh, o něco dále, pokud jde o jeho integraci na světový trh. Eh, týká se to tedy spolupráce s Čínou, se spojenými státy. V tomto ohledu musíme RAPEX hodnotit velmi pozitivně. A druhá věc, o které chtěl, jsem chtěl hovořit, eh, až budeme hovořit o zprávě paní kolegyně Het, tak se budeme muset zabývat tím, jak ta kontrolní nebo hodnotící zpráva bude vypadat do budoucna, tak abychom se věnovali otázkám, které jsou nastoleny i v této prezentaci. Nechci se vracet k těm pěti prioritám, které stanovila komise. Nicméně bych měl otázku, co nám komise doporučuje, pokud jde o další vývoj eh, Consumer Scoreboard. Jak si představujete tedy další vývoj? Není to legislativa, ale jak by ta práce parlamentu v této oblasti mohla být co možná nejlépe eh, zahrnuta eh, do celého balíčku v rámci ochrany spotřebitelů? Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji. A nyní několik bodů z mé strany a potom bude komise reagovat. Paní Het, jak již jsem říkal, je dnes nemocná a nemůže přijít, tak my jsme chtěli oba dva body propojit, ale paní He tady není, tak my budeme pokračovat v tomto bodu, protože tady máme komisi. Jedna věc mi ve vaší analýze byla nápadná, a sice to, že některé země vůbec se na vás neobrátili eh, se žádostí a také jsou tady ty odpovědi či žádosti velice částečné, to znamená odpovíd, neodpovídají si země ani velikostí. Například Dánsko poslalo 14 žádostí, zatímco Itálie pouze dvě a potom z Francie jich bylo 16, takže je to opravdu velice rozmanité. Já jsem tak také zaznamenal, že vy jste se, že jste také hovořil o technologii. Můžete se k tomu ještě také dále vyjádřit a potom také jste hovořil o větších investicích, které by měly by udělány v této oblasti v členských státech. A za druhé, vy jste také hovořil o tom, že je dobré tady řešit spíše hromadné záležitosti než individuální záležitosti. A mm, určitě věci my řešíme s spíše individuálně a jak řešit právě různé individuální záležitosti. K tomu byste se také mohl vyjádřit, protože my máme různé eh, právní systémy, což také sehrává svou roli. A já také ve vaší zprávě jsem viděl, eh, záležitosti, které se týkají hromadné nápravy takže se to také týká rozsahu a zvýšeného e, rozsahu tohoto nařízení. A Můžete nám se k tomu také trošku vyjádřit, jak si myslíte, že by to mohlo fungovat? Kdo by například byl zodpovědný za tyto hromadně podávané žaloby? Děkuji, děkuji vám za tyto otázky, byla jich celá řada. Některé jsou zaměřeny na obecné záležitosti, některé jsou velice konkrétní a individuální. Takže jestliže budeme mít ještě čas na druhé kolo, tak uvidíme, zdali se mi v prvním kole podaří všechny otázky zodpovědět. Pro mě nejdůležitější otázkou zde je, co chceme poskytnout občanům, na, proč potřebujeme prosazování práva, na co potřebujeme sítě, jakou eh, úlohu sehrávají spotřebitelská práva v celé síti. Nikdo nespochybňuje, zdali by spotřebitelé měli mít práva, zdali je dobré či špatné, že si můžeme stěžovat. Ale s Stejně tak mám pocit, že uznávání zpráv spotřebitelů není tak vy, vysokou prioritou eh, u jednotlivých vlád. I když hovořím o zdrojích, o času, který je nutný na prosazování různých rozhodnutí, také když hovoříme o různých případech, tak my to velice souvisí s prioritami a proto se musíme ptát, zdali pro jednotlivé orgány je prioritou eh, chránit eh, práva spotřebitelů, všech evropských spotřebitelů. Jestliže ano a berou to vážně, tak dělají příslušná opatření. A proto jsou čísla tak rozmanitá a také to nesou, eh, například počet žádostí nesouvisí s velikostí příslušného státu. Jestliže já bych zde mohl změnit jednu věc, tak by to pravděpodobně byla politická priorita práv spotřebitelů. To je také zajisté vaším cílem, takže zde my jsme na z jedné straně na stejné lodě. Doufám, že se nám to podaří společně prosadit a dosáhnout. Jestliže se nyní dostávám k potížím, protože jste se také ptali na kritická místa a jaká řešení bychom mohli nabídnout. Kritické body se týkají zdrojů, což jsou personální a finanční zdroje, které jsou propojené. Také jsme identifikovali, že ne všechny kompetentní orgány vytvořily přístup k systému. Je to bezpečný systém, my používáme systém, jako je šengenský systém, je to intre, intranet, musí být napojen na počítač kabel a když tento kabel neexistuje, tak nemůže se napojit. Také musí být příslušná osoba před počítačem eh, a, tak, mm, a musí také ovládat jazyk, tak aby mohl mohla komunikovat s ostatními kolegy v Evropě. Jestliže tyto věci nejsou k dispozici, pak je komunikace složitá. Dále pravděpodobně toto není ten optimální nástroj. My jsme také odhadovali, jakým způsobem by měly orgány spolupracovat. Dnes o tři roky později máme konkrétní zkušenosti. Možná, že můžeme modifikovat prováděcí nástroje, které budou zacílenější. Také by bylo možná třeba eh, přesně nastavit databázy tak, abychom přesně nastavili, co jednotlivé orgány by v jednotlivých zemích měly vidět na obrazovce, co by měla vidět komise. Takže když se ptáte, na to, jakými případy se nejvíce zabýváme, tak na tuto otázku vám nemohu odpovědět, protože my jako komise toto nevidíme. Ale samozřejmě my hovoříme s jednotlivými národními orgány a proto víme, co dělají. Mezi těmito 700 případy jsou eh, případy, které se týkají eh, především otázky letenek, to byla jedna stránka, potom to byly také prodej elektronického zboží přes internet a třetí projekt se týkal softwaru pro mobilní telefony. Takže jestliže se identifikovala nesprávně fungující e, webová stránka, tak e, potom se dalo něco dělat, ale objevují se tam skemy a další věci. Já musím říci, že směrnice, která je nejvíce, nejvíce porušována, je otázka spravedlivé konkurence. A to je například v otázce reklamy. Zdali výsledky jsou pozitivní či ne, tak když vám to řeknu statisticky, tak vám mohu říci, že průměr dnů tedy průměrný počet dnů, jak dlouho zpracováváme žádost, je asi 150 až 170 dnů. Jestli je to příliš mnoho nebo příliš krátká doba, to můžete posoudit sami e, obsah webové stránky se dá změnit velice rychle, za pět minut, ale jestliže já budu kontrolní orgán a budu chtít, aby provozovatel změnil webovou stránku, tak já se musím obrátit na soud, potom provozovatel se odvolá a může to pokračovat do nekonečna či velice dlouho. Takže já se ptám, zdali máme opravdu příslušné a vhodné nástroje na řešení těchto záležitostí. Máme dobré právní nástroje, které nám umožní rychle zasáhnout, protože Jestliže máme různé procedurální lhuty, které musíme dodržovat, tak i u té nejkratší lhůty se jedná o několik měsíců, e, než se webová stránka a její obsah změní. Takže my hovoříme samozřejmě potom s dozorčími orgány a jak s nimi řešíme tyto záležitosti. My organizujeme workshopy, semináře, například jsme také řešili otázku, jaké právo se aplikuje, když dojde k porušování. Dále jsme řešili otázku sankcí a také jsme hovořili o tom, zdali můžeme skutečně na počátku šetření jmenovat příslušné porušovatele právních předpisů a nebo zdali je může pojmenovat až soud. Takže všemi těmito záležitostmi se zabýváme a řešíme otázky, co můžeme dělat a jak můžeme dělat. Jestli, jestli i když dozorčí orgány a doz, prosazování funguje dobře, tak zde vám k tomu dám eh, jedno číslo. 10 z těchto 700 případů běželo déle než rok. Máme více než 60 případů ze 700, které jsme zmínili, které běží více než rok. Možná, že jsou to e, případy, které jsou před soudem, kde prosazovatel práva nemůže nic dělat. Některé případy jsou možná zapomenuté, anebo jsou příliš, jsou příliš složité. 2. prosince budeme také, pořádáme také seminář, kde budeme se těmito otázkami zabývat, budeme se zabývat možnými řešeními a překážkami. Já souhlasím souhlasím s tím, že dozor trhu je mimořádně důležitá věc. Prosazovací orgány dělají dobrou práci a také naše sítě vykonávají dobrou práci také v oblasti bezpečnosti produktů. Proto vyzýváme všechny členské státy, aby se podíleli na co největším počtu aktivit a také, aby se především vyměňovaly jednotlivé orgány osvědčené postupy, protože to je nejefektivnější nástroj, tedy vyměňovat si zkušenosti, E, výměny e, s ostatními dozorčími orgány, čímž například můžeme zabránit e, vstupu a importu nekvalitních produktů. Jestliže obchodníci objeví některé slabé místo v přístavu, tak přes toto slabé místo půjdou všechny nekvalitní produkty. Proto Musíme si vyměňovat názory, zkušenosti a především také eh, zkušenosti z oblasti dozoru trhu. My také přemýšlíme o tom, že budeme poskytovat finanční podporu pro mobilní laboratoře. Um. Ale zase v téhle věci je prosazování takovéto myšlenky v členských států. Pokud oni se domnívají, že se jedná o něco důležitého, a ne vždy je tomu tak, musím říct, tak eh, se věci posunou. Ony jsou ty případy většinou řešeny v občanskoprávním řízení, ale jedná se často o trestně právní Eh, případy a eh, musím říct, že přestupky a nedodržování pravidel v rámci vykládky zboží v přístavech eh, nejsou vždy brány dost vážně, dost důsledně. Hodně také závisí na tom, jak je ta která země velká. To teď odpovídám na dotaz pana Harbra. A mohl bych říct, že pravděpodobně je tomu tak, že se opravdu hodně jedná o e, to, jak jsou lidé kvalitní v těch jednotlivých agenturách. E, zdali tu práci vezmou skutečně za svou. Protože jsou e, lidé, kteří řeknou, já budu bránit jenom své občany, jenom své spotřebitele a Teď eh, vzhledem k finanční eh, krizi je tomu prostě tak, že zdroje se nedostávají, ale pokud je někdo opravdu hodně tou prací zaujat, má jiný přístup, aktivnější přístup, tak se věci řeší eh, lépe a rychleji. Kolektivní žaloby, kolektivní narovnání. Tak tady jsme se snažili prosadit to, aby e, prosazovatelé v rámci sítě CPC měli větší pravomoce, aby tedy mohli vlastně se obrátit na soudy e, s kolektivní žalobou e, proti firmám. Ale zase tady je otázkou, jak by e, měly být využity ty finanční zdroje, které, dejme tomu, ty e, firmy budou muset v rámci e, svého osvědčení zaplatit do jakého rozpočtu, jakého členského státu by ty finanční zdroje potom měly jít, když se jedná o kolektivní žalobu. Takže velmi jednoduchý nápad, velmi jednoduchá myšlenka je často potom E, spochybňována e, komplikacemi. A pak je tady ještě otázka toho scoreboardu. E, dnes jsme se domnívali, že se o touto otáz, touto otázkou budeme zabývat, že tak učiníme a já to teda nechám na kolegyni, aby se otázkami k scoreboardu zabývala ona. Děkuji vám, pane kolego, za všechny tyto vyčerpávající odpovědi. Ptám se, zdali ještě někdo chce vstoupit do diskuze, ale paní kolegyně jako hlavní zpravodajka možná by měla ještě dostat prostor. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázky, které jsme položili, byly zodpovězeny co možná nejlépe. To znamená, že eh, nechci klást žádné doplňovací dotazy nebo eh, něco problematizovat. Já jsem si pouze vzpomněla na jednu věc. Slyšeli jsme, že eh, to prosazování v jednotlivých členských státech probíhá různě a že je to také různým způsobem financováno, že je to bráno různě vážně a pokud jde konkrétně o ochranu spotřebitelů, tak ta nemá eh, ve členských státech takový význam, jaký by eh, měla mít. To je tedy schrnutí toho, co jsme slyšeli. Můj návrh, pane předsedo. Možná by bylo dobré předložit radě otázku k ústnímu zodpovězení v tom smyslu, jakým způsobem se, tomu, se k tomu členské státy staví. To je totiž nástroj, který my jako parlament máme eh, proto, abychom eh, vytvářeli tlak na členské státy, abychom je přiměli k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak je prosazováno nařízení, o kterém spolu rozhodovali, jestli to nařízení je aplikováno a nebo ne. Já si myslím, že to je závěr, který z toho můžeme vyvodit. Děkuji. I think, I mean, I... Děkuji, já myslím, že tohle je velmi dobrá myšlenka. A také jsem říkal, že by bylo možná zajímavé poslat eh, pozvání i členům národních parlamentů, abychom s nimi společně projednali možnosti a potenciál, který toto všechno má. To si myslím, že je něco, co můžeme do našeho strategického plánu na rok 2010 zahrnout. Každopádně děkuji za to, že jste přišli, bylo to velice užitečné a myslím, že paní Het to také sdělíme. Bohužel tady dnes tedy nemohla být, ale e, jistě bude jiná příležitost. Všem děkuji. Takže kolegové, teď můžeme přejít k poslednímu bodu na našem dnešním pořadu jednání a chceme skončit v 17.30. Jedná se o názvy textilí a související označování textilních výrobků etiketami. Tady eh, jsme eh, v situaci chybějícího zpravodaje, protože Pan Manders eh, není přítomen, zdá se, že je na cestě, poslali jsme mu sms takže se objeví každou vteřinou. Eh, ptám se, jestli tady máme nějaké stínové zpravodaje, budeme to muset zkontrolovat, takže nám dejte vteřinku, abychom se zorganizovali. takže bychom tady mohli zavést prostě eh, rozbít precedens a dát eh, nejprve čas stínovým zpravodajům. A pan kolega, eh, doufám, že míří do správné zasedací místnosti. He's on his way. Okay. Hmm. Okay.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 Right, the missing rapporteur has arrived. You know, we run this committee very much to time. Takže zdá se, že chybějící zpravodaj je přítomen. Tyhle ty hodiny se spožďují. Jedeme podle programu, dámy a pánové. Jsem velice rád, že můžeme zahájit diskuzi ohledně názvů textilií a etiket. Máme k tomu dispozici půl hodiny, ale jak jsem pochopil, tak eh, vy nejste příští týden k zastěžení a my to tady chceme přece jenom trošičku posunout ku předu. Mám tady i eh, stínové zpravodaje a neúnavnou paní Rüle, která je stínovou zpravodajkyní ke každé zprávě, kterou si dovedeme představit, eh, paní Fence, paní Salvini a také je zde paní Valde z komise, která bude hovořit jménem komisem. Takže Tuane, prosím, informuj nás, jak si na tom stojíme s tímto tématem. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Co jsme podnikli. Měli jsme velice užitečnou schůzku se stínovými zpravodaji. Počet stínových zpravodajů roste, to je dobrá zpráva. Zazněla celá řada dotazů z jejich strany, co vlastně chceme umožnit. A diskutovali jsme a zjistili jsme, že je tady mnohem více informací, které potřebujeme, než eh, jsme si původně mysleli. Řekli jsme si, že by bylo asi rozumné zjistit od eh, expertů, co je proveditelné, co si spotřebitelé přejí a tak dále a tak podobně. A proto jsme požádali o studii, která bude připravena počátkem ledna 2010 a která se bude zabývat, jak vlastně Can, can see, do we need... Vlastně vyřešit otázku car labeling, zdali bychom tady měli mít nějakou evropskou normu, zdali bychom měli spolupracovat v tomto směru s Evropskou eh, agenturou pro normalizaci, zdali můžeme věci kopírovat, mít nějaké piktogramy a tak dále. A pak eh, jsou tady určitá Eh, určité tenze v Evropské eh, unii. Zdali je tedy také užitečné eh, uvažovat o nějaké standardizaci označování velikostí oděvů na evropské úrovni. Zatím je to dost odlišné, ale jistě uslyším argumenty ze stran kolegyň v tom smyslu, že se v tomto směru asi věci posunuly, že se hodně prodává přes hranice, že v tomto směru by ty věci měly být jednocenější. A potom otázka bezpečnostních požadavků, zdali to e, označovat piktogramy či slovně, biocidy a produkty z nich. E, to se dnes diskutuje na úrovni výboru ENVY, takže zase, jaké Informace by měli spotřebitelé mít k dispozici ohledně produktů, které jsou obsaženy v látkách oděvů a jaké jsou případné důsledky e, pro e, kůži a tak dále. Takže e, stínoví zpravodajové se domnívali, že je užitečnější v tomto směru mít další informace. Další citlivá otázka. Měli bychom na úrovni evropského trhu eh, dále postupovat cestou eh, označování ve více jazycích a nebo eh, stačí uvést technický název případných vláken ekooznačování, ekoetikety. Teď je tady takových protichůdných požadavků ze strany spotřebitelů. Další téma, země původu. Tam je opravdu hodně o čem hovořit a já si myslím, že výsledek té studie nám poskytne více informací a jak už jsem řekl, eh, ta studie bude k dispozici počátkem ledna, takže my jen doufáme, že eh, budeme mít možnost předložit naši zprávu eh, na březnové plenárce. Snad to tedy bude možné, když ta studie bude k dispozici počátkem roku. Pak eh, jsme dostali nabídku od kolegyně Láry Komy eh, se eh, vydat do terénu. Nejedná se o nějakou oficiální návštěvu našeho výboru, Eh, máme eh, v rozpočtu určité možnosti. Eh, děkujeme za pozvání, za organizaci programu, protože prostřednictvím e-mailu jsem pochopil, že došlo k nějaké mu nedorozumění, že se jedná vlastně o náštěvu zorganizovanou z vlastní iniciativy do jedné textilky. Nevím přesně, co uvidíme, ale jsem velice rád, že už teď se připojilo osm dalších členů a myslím si, že je docela asi užitečné se dozvědět něco o eh, textilní eh, produkci eh, tam na severu, i když teda počasí není asi zrovna příliš dobré, ale je to jenom na dva dny, takže to bude jistě zajímavé. V neposlední řadě chci ještě dodat, že bych vás rád informoval o jednom projektu, který podporuje Evropská unie a jmenuje se to most, bridge. A je to zkrátka eh, Building Radio Frequency Identification for the Global Environment. A je to velmi důležité, velmi, protože vy můžete vlastně detekovat zboží od eh, země původu, kde je vyrobeno, až do té země, kde je prodáno. A všechno to E, vlastně vyplývá z čárkového kódu, jak se tomu říká, takový ten čárkový kód. A prostě všechno se dá dohledat a e, můžeme takto informovat e, spotřebitele mnohem lépe, než když tam prostě uvedeme strašně moc faktů a zahltíme spotřebitele slovy a čísly díky tomuto čárkovému kódu prostě se okamžitě ten spotřebitel dozví všechno, co potřebuje vědět. Eko etiketa země původu, prostě na co si vzpomene. A v neposlední řadě tady zazněl ještě návrh ze strany komise a myslím, že brzy dojde k dohodě ohledně zavedení nových vláken, certifikace a tak dále. Ale my jako politici bychom měli mít možnost eh, využít možnost zlepšení E, pozice spotřebitele a také učinit vnitřní trh lepší do budoucna. A proč nezačít s textilem? E, a v, tom, v této souvislosti jsem opravdu rád, že můžeme ukázat, že pracujeme, skutečně pracujeme pro Evropskou unii. A pokud je tomu tak, jsem šťastný člověk. Takže takhle to vypadá v tuto chvíli jsem skutečně rád, eh, že teď budu moc vyslechnout eh, komentáře, stanoviska, návrhy ze strany kolegyň a kolegů. Děkuji. Um, Děkuji. To bylo opravdu, to stálo za to, že jsme si na vás počkali. Uh, opravdu to, co jste řekl, bylo řečeno s velkou fantazií a myslím si, že vy společně se stínovými zpravodaji se musíte rozhodnout, jak to uděláte. Všechno by se to mělo udělat dohromady. A Mm, záleží na tom, zdali ty ostatní záležitosti potom od toho oddělíte. Ale možná, že také výrobci textilů by chtěli to udělat také po svém a řídit vás, ale to záleží na vás, jak se k tomu postavíte. Ale to, co jste nám řekl, bylo velice zajímavé. Bylo to velice zajímavé, bylo to skutečně také vážné. Grazie, grazie mille, presidente. Vorrei ringraziare... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Návrhy, který předložil pan zpravodaj Manders, jsou všechny velmi důležité a je jich taky hodně a všechny jsou velmi kvalitní. To je pro nás důležité, protože textilní sektor ovlivňuje celou řadu dalších oblastí, oblast obchodu, zdraví a také ochranu spotřebitelů. Myslím si, že cíl by měl spočívat v tom, že budeme se soustředit na ochranu spotřebitelů. Podle toho bychom také měli vybírat naše témata do budoucna. A právě toto je oblast, kde eh, se podniky dotýkají života spotřebitelů. To znamená, že eh, je to pro nás eh, velmi důležité téma. Označování výrobků z hlediska jejich péče, z hlediska údržby. Já si myslím, že to je velmi důležité téma a že musíme uvádět na výrobcích informace o tom, jak je třeba je udržovat. K tomu slouží piktogramy. Každý členský stát Evropské unie e, může k těmto piktogramům, které e, které se týkají ošetřování, přistoupit různě. To je tedy to téma care labeling, e, označování toho, jak se má daný výrobek ošetřovat. Například bylo řečeno, že v Itálii není podporováno označování tohoto ošetřování K-labeling, protože eh, se Itálie podílí již eh, v určitém združení, které se tomu věnuje. A eh, ještě druhý aspekt, který souvisí s bezpečností a s používáním jednotlivých látek v textilích. Myslím si, že toto téma je velmi důležité, ale také komplikované. V podstatě to souvisí i se směrnicí REACH. REACH zavedl eh, povinnosti v rámci Evropské unie. Podniky se musí těchto povinností držet a i výrobky, které jsou dováženy z Číny, by měly splňovat požadavky vyplývající z rýče. Nemělo by se to týkat pouze evropských výrobků, ale mělo by se to týkat i e, dovežených výrobků, ku příkladu z Číny. To znamená, že my musíme projevit dostatečnou přísnost, musíme jasně definovat ty výrobky, které nesplňují požadavky vyplývající ze směrnice REACH. V mnoha zemích je to eh, dosud tak, že směrnice REACH není uvedena do praxe. Je to ještě jedna věc, která je velmi důležitá pro moji vlastní zemi. To označení Made in. Je to velmi důležité i pro malé podniky, protože díky tomu eh, je vyzdvižen koncept kvality a je tím zaručena bezpečnost daného produktu. Jedna kolegyně, Kristiana Muscardini, se již dlouhá léta zabývá tou otázkou označení Made in a naráží při své práci na velké problémy, protože Made in eh, se týká konečného produktu. Já bych vám nyní ráda předložila následující návrh. Možná, že bychom to mohli učinit jiným způsobem. Mohli bychom se oprostit od toho široce koncipovaného přístupu Made in. Já tedy navrhuji, abychom výrobek, který je označen Made in Italy nebo Made in German nebo v nějaké zemi, byl jako takový považován tehdy, pokud ta látka pochází z dané země. Eh, pokud tedy není v dané zemi vyroben například zip nebo knoflík, takovéto součásti mohou klidně pocházet z Číny. Jde o to, aby ta podstatná část výrobku, to znamená materiál, ze kterého je daný výrobek proveden, vyroben, byl vyroben v daném státě. Ta definice made in by tedy znamenalo, že daný e, výrobek je v té zemi také vytvořen, vyroben, sestaven. To by v praxi znamenalo, že ty velké problémy, které máme s nadnárodními podniky, koncerny, tam, kde je výroba přesunuta jinam, tak tam by se zohlednilo především to, kde je vyrobena textilie, ze které je daný, daný výrobek vyroben. Nyní ještě to označování velikosti. Všimla jsem si eh, jedné věci. Minulý týden jsem byla v Itálii a hovořila jsem eh, s jednou úřednicí, která mi řekla, že velikost oblečení, především u dámských oděvů, je velmi eh, odlišná, především v závislosti na krizi, protože Eh, pokud je krize, tak velikost 40 odpovídá 2,40 a když dojde k ekonomickému oživení, tak je to naopak. Eh, já si myslím, že eh, tento systém platí a týká se to především že dámského oblečení. Pokud si vezmeme nějaký kus oblečení, tak zjistíme, že v tom existují rozdíly, rozdíly ve faktické velikosti. Existují módní domy, které z tohoto konceptu činí svůj vlastní marketing. To znamená, že žena, která by se ráda cítila být e, štíhlá a nosí dva a čtyřicítku, může najednou nosit čtyřicítku a připadá si hned štíhlejší. Je to specifický případ, nicméně se tak často děje. Velikost oblečení je tedy spojena se skutečným bojem. I když tedy eh, zohledníme marketing jednotlivých podniků, samozřejmě, že to označování textilních výrobků nesmí být příliš složité, že to nesmí být nějaká encyklopedická záležitost. Zároveň si ovšem musíme uvědomit, že ne všichni evropští občané hovoří anglicky nebo, nebo francouzsky a proto je velmi obtížné to nějak sjednotit a zavést do toho jednu nebo dva, jeden nebo dva jazyky. Proto bych tedy navrhovala, abychom zachovali tu vícejazyčnost, ale abychom to uh, koncipovali tak, že si tu eh, cedulku můžete sundat, pokud chcete. My tam tedy potřebujeme mít všechny látky, ze kterých je daný kus vyroben. Kromě toho eh, musíme zohlednit i problémy spojené s alergiemi. Všechno to tam musí být uvedeno, ale kdo to tam nechce mít, může to sundat. Pokud jde o ty velikosti, tak nyní Eh, je to možno u některých eh, produktů také sundat. S velkým zájemem jsem eh, si pročetla návrhy svazů, které se soustředí na ochranu spotřebitelů. Myslím si, že ty návrhy jsou velmi cené. Svým způsobem je to takový podnět, který nám ukazuje, jak se máme, kudy se máme vydat do budoucna. Souvisí to také s novými e, vlákny, látkami, protože textilní sektor je velmi důležité odvětví hospodářství. Je to jeden z prvků, který e, je velmi přístupný a blízký občanům. Občané ho velmi dobře chápou. To znamená, že to budeme muset e, vzít v úvahu na setkání za dva týdny v Itálii. Děkuji. Děkuji. Na řadě je paní Šaldavaza. Děkuji, pane předsedo a děkuji také Tojnemu za velice zábavný a živý vstup. Je tady celá řada věcí, ke kterým bych se ráda vyjádřila. Začnu tím, že řeknu, že skutečný e, návrh komise je návrh, e, s kterým nemáme velké problémy. Eh, zdá se logické věci usnadnit tak, aby se na trhu mohli lépe umístit. Souhlasím, že bychom měli rozšířit pole působnosti tohoto návrhu a začlenit eh, také eh, informace o ošetřování textilí. Je ovšem otázkou, zdali my můžeme přijít s tím nejlepším možným řešením. Dovolte pár připomínek. Myslím si, že je obrovsky důležité, když vy jako spotřebitel si kupujete nějaké, nějaký oděv, tak abyste si mohl přečíst nebo mohla přečíst ve svém vlastním jazyce informace, které potřebujete. A e, nechci věci komplikovat e, firmám. Když e, Eh, na tom oděvu máte eh, nějaký eh, nějakou takovou to informaci, tak ji většinou odstřihnete, když je příliš ten kousek látky dlouhý s těmi všemi údaji. Myslím, že se musíme opravdu zadumat nad tím, co je důležité pro spotřebitele a to, že spotřebitel si chce věci přečíst eh, věci ve svém jazyce. Na trhu se zatím objevují další vlákna, další tkaniny a možná, že by bylo dobré harmonizovat eh, ty termíny tak, aby se ty nové látky, nové tkaniny eh, nazývaly stejně, aby to bylo harmonizované, ale u těch starších tam by to asi bylo opravdu sporné, pokud bychom to chtěli teď začít harmonizovat. Eh, myslím, že by to eh, mělo eh, být povinné, aby informace o praní, o čištění látky byly k dispozici v daném jazyce. Nyní je tomu tak, že velice často je informace ohledně péče o oděv Eh, schrnuta do lakonického výrazu pouze chemické čištění anebo pouze ruční praní v nízké teplotě. Takže my potřebujeme opravdu jasné informace, nezavádějící informace pro spotřebitele a to musí být naprosto zásadně splněno. To musíme podpořit. Zároveň je obrovsky důležité, aby eh, v případě, že se tady jedná o eh, látky, které mohou obsahovat nějaké nebezpečné eh, substance, aby tyto informace byly k dispozici. A teď ještě k těm velikostem oděvů. Zase, kdybychom s tím mohli něco udělat jednou provždy, tak to by bylo dobré, ale je to citlivé téma. Jsou tady jednak evropské kategorie. Já jsem, já třeba mám velikost 36, ale když si koupím italské sako, tak mám najednou 2,40. No. Kdybych ovšem měla 44, tak to už by bylo trochu nepříjemné. Takže Evropský spotřebitel, a to je asi dobrý nápad, by si patrně přál harmonizaci velikostí. Pokud se řekne 2,40, tak to prostě musí být 2,40 a splňovat příslušné požadavky. Pokud chceme, aby si spotřebitelé kupovali věci přes internet, tak je přece naprosto zásadní, aby se spotřebitelé mohli spolehnout na to, že určitá velikost znamená určitou velikost. Tady nemůže docházet k nějakým odchylkám. Takže prosím vás, zamysleme se nad tím, zdali bychom v tomto směru nemohli něco učinit. To by asi bylo opravdu nápomocné. Mohli bychom ten proces alespoň zahájit. Zahájit proces eh, ohledně eh, velikostí oděvů a jejich harmonizace. Děkuji. Ještě než začne mluvit paní Rüle, tak bych chtěl říct, že bych měl poděkovat sekretariátu, eh, protože Evropský výbor pro normalizaci přináší v tomto směru důležitou eh, informaci o všech velikostech oděvů na evropské půdě, včetně oděvů dě- dětských. Toto všechno vám rozdám. Promiňte, že paní Rule, že vám skáču prakticky do řeči, ale chci jenom připomenout, že hovoříme o názvech textilií a textilních výrobků a ne o oděvech. Oděvy jsou samostatná kategorie z různých textilí a chci říct zpravodajovi, že tady jde o stanovisko, eh, které se týká názvu textilí a souvisejících označování textilních výrobků etiketami a ne o oděvy. Tady jde o to, že určité textilie jsou pak určitým způsobem zpracovávány, barveny a tak dále. Buďme opatrní, kolegové. Ne snad, že bychom se měli vyhýbat tomu, že bychom do budoucna řešili zajímavou a důležitou otázku velikosti oděvu, ale teď máme trošku jiné. jiné. Chtěl jsem si to tež. Mám také ten dojem, že ta vlastní zpráva nám poněkud uniká. I když mě samozřejmě zajímá italský eh, průmysl a také znám problémy, Eh, italského textilního průmyslu, ale to tady skutečně nemá v této zprávě co dělat. Já osobně jsem toho názoru, že bychom se měli zaměřit na to, co, o co jde. A podle mého názoru se nejedná ani o velikosti, ani o budoucnost italského textilního průmyslu, ani se nejedná o projekt Bridge. Eh, když s tím začnete, tak to povede k daleko komplikovanějším diskusím. Proto vás skutečně, skutečně žádám, abychom se drželi toho jádra a na tom pracovali a abychom to nerozšiřovali nekonečně. A nikdo mě také nepřesvědčil o tom, proč bychom oblast působnosti právě této směrnice měli rozšířit. Paní Rojtová a pan Schwab a posléze pan Menders. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem ráda, že paní Rýle řekla to podstatné, co jsem také chtěla, na co jsem chtěla tady upozornit a teď, kdybych se věnovala jenom té otázce, která se týká označování textilií, tak bych chtěla říct, že právě textiláci už mnoho let upozorní na to, že by si moc přáli, kdyby třeba pro ně platila, nebo pro textilie, pro označování textilií, podobný režim, jako máme třeba ve strojírenství nebo u hraček, prostě nějaká CE značka, která by eh, byla závazná pro nejen výrobce, ale i dodavatele, distributory do Evropské unie zboží, které by muselo splňovat určité, určitá kritéria. Dokonce textiláci přijali s velkým nadšením, se dá téměř říct, REACH, protože předpokládají, že dovozci budou muset plnit určitá minimální hygienické a zdravotní standardy. A eh, to označování by vlastně mělo být nápomocno k tomu, aby se ten REACH dal skutečně tedy aplikovat. Eh, nemyslím si, že je tak jednoduché, jak kolegyně Komi tady zdůraznila, co se týče označování země původu, protože to je never ending story, který tady řešíme už léta, eh, kolik procent vlastně eh, součástek nebo, nebo podíl toho výrobku musí být odkud, z které země, aby se to mohlo takto jmenovat. Proto se třeba navrhuje, aby existovala tedy značka, že to je vyrobeno v Evropě, což by už mohlo do určité míry vést spotřebitele k určitému eh, výběru při nebo rozhodování při tom výběru a tam už bychom byli možná schopni stanovit třeba nějaké procento eh, součástek mluví se třeba o procentech a tak dále. to je asi téma které je i výsostně politické a které by stálo za to se jím docela vážně zabývat. ale to co je nejpodstatnější na celém problému je fakt že sem k nám proudí eh, množství látek ze kterých značkové značkoví výrobci vyrábějí a nechám stranou, kdo to šije, kde zase v Asii, ale oni vyrábějí pod značkou a můžu ukázat na Marks and Spencer a můžu ukázat na další. A všichni to šijou v, ne, v Asii a všichni používají materiály z Asie. A přesto jsou to evropské, evropské vyhlasné značky a to je něco, co by tedy e, asi už je něco, co my nedokážeme uchopit, ale co bychom měli spotřebitelům zajistit, je, že textilie, které eh, si oblékají nebo které používají, ať už je to oblékání nebo i pro jakékoliv jiné použití, že je prostě bezpečné, že odpovídá. A měli bychom toto umět řešit. Kdybychom tohle dokázali, tak je to víc, než řešit možná velikosti oděvu. Děkuju. Děkuji, <clears throat> paní, pane předsedo. Děkuji za vaši věcnou podmínku, pokud jde o obsah nařízení, protože tady je skutečně eh, rozhodující uh, rozdíl. Myslím si, že v tomto návrhu jde především o zavedení nových látek. Jde o vztah uh, směrnice k nařízení a proto si myslím, že tento návrh odstraňuje mnohé právní nedostatky a tím podporuje vnitřní trh. Zároveň se domnívám, že nařízení o e, rozšiřování nových inovativních e, vláknech podporuje rozšiřování tak, takovýchto nových vláken a proto e, tady podporuje inovativní schopnost vnitřního trhu. Samozřejmě, že se tu nabízí celá řada zajímavých otázek, bezpečnost, zdraví a tak dále. Paní Gebhardt eh, v této souvislosti eh, zmínila otázku dětské práce. Jednalo se o výrobu na východě. V každém případě bychom se tady neměli nechat dotlačit do nějakých jasných výpovědí, ale eh, také to s tím souvisí. Za svoji praxi bych k tomu rád řekl, že si myslím, že potřebujeme především flexibilní systém pravidel pro textilní a oděvní sektor v Evropě. To označení země původu je možné pro ty, kteří si to přejí. To znamená, že jde pouze o otázku, jestli to máme zavést závazně pro všechny. I to je otázka, kterou by, které bychom se měli někdy věnovat. Další věc, to je ta velikost oblečení. Já si myslím, že ten standard, který si Malkome navrhl, eh, možná není eh, neproblematický. Já Eh, sám mám velikost košile 40, nevím, jestli je to stejná velikost, jako má paní Šaldemoza. Nicméně eh, přeji eh, panu zpravodaji mnoho štěstí při definitivním zpracování tohoto dosie. Děkuji. Indeed, uh, Andrews. Děkuji, Andrewsi. A stínové, zpravodajové mají šanci, nemusíš si dělat starosti. Paní kolegyně, Teď prosím vy. Děkuji, pane předsedo. Co se nás týče, tak bychom chtěli ještě jednou zdůraznit, eh, že se jedná o to věci zjednodušit. Eh, návrh komise jde cestou zjednodušení stávajícího regulačního rámce. A komise je samozřejmě otevřená eh, k diskuzi o jakémkoliv dalším aspektu označování. Ale Chtěli bychom eh, navrhnout, aby tak eh, se postupovalo odděleně eh, oproti stávajícímu návrhu. Vítáme studii, vítáme informace, která, které budou touto studií dostupné a těšíme se na další diskuzi. Pokud by vás to zajímalo, tak vás mohu také stručně informovat o práci realizované na úrovni rady. My velmi těsně spolupracujeme s členskými státy a jak švédské předsednictví, tak komise se domnívají, že jsme velmi blízko koncensu mezi členskými státy a nový text by mohl být dobrým základem pro zahájení diskuze s parlamentem. E, jsou tady zásadní rozdíly oproti návrhu komise. Jedná se o standardizaci metod v příloze 8, což je velice technické a vlastně i v těch dalších částech se jedná o technické změny, které jdou cestou větší právní jistoty a větší právní jasnosti textu. Děkuji vám. A teď pan kolega Tojne. Děkuji, pane předsedo jste zmínil otázku pole působnosti směrnice. A to bylo přesně téma, které jsme řešili na setkání s stínovými zpravodaji. Takže můžeme jen okopírovat to, co jsme navrhli. Jak jsem to pochopil, nebylo tady eh, moc negativních aspektů návrhu komise. Ale našem závěru jsme také dospěli k tomu, že teď máme šanci my jako politici zlepšit věci pro evropské občany a pokud ano, tak můžeme rozšířit pole působnosti a to je přesně výsledek jednání, které jsme vedli se stínovými zpravodaji. Také jsme diskutovali trochu věci s komisí a ona v tom také vidí určité výhody, takže to Eh, chceme rozdělit, dejme tomu odsouhlasit si to, co je teď na stole a do budoucna přijít s novými návrhy ohledně označování, tak jak jsme to teď tady začali diskutovat. Pokud můžeme zahájit diskuzi eh, na úrovni tohoto výboru ohledně zlepšení situace v označování, tak eh, proč ne? Ale musíme mít informace o tom, co je možné, co je proveditelné a také musíme mít šanci evropským občanům ukázat, jaké jsou možnosti, které vnitřní eh, trh dává. A ještě jednou k tomu poli působnosti. Svět, informacemi, které máme, tak eh, je dobré s věcmi alespoň začít ale my jako politici bychom měli opravdu prokázat, že Evropská unie, Evropský parlament je tady pro evropské občany, pro evropskou ekonomiku a pokud tohle prokážeme, tak uděláme ten kus práce, který se od nás jako volených zástupců občanů očekává. Takhle to tedy vypadalo na jednání s stínovými zpravodaji. Ten technický aspekt není tak komplexní, ale pokud rozšíříme pole působnosti, tak to může být mnohem komplexnější. Ale myslím, že na závěr dospějeme k vyváženému kompromisu. A co se týče otázky eh, původu made in, tak příští týden v mini plenárce paní komisařka Ashton učiní prohlášení k tomuto tématu a možná, že budeme více vědět, co se tedy chystá v této konkrétní věci a myslím, že nakonec dospějeme k vyvážené a moudré zprávě. Děkuji. Já děkuji vám. Takže co se týče načasování, časového harmonogramu, jak to vidíte? Bude to, se to patrně odvíjet od té studie. Ta studie byla odsouhlasena koordinátory, takže máte nějaký e, předběžný časový harmonogram, e, kdy tedy bude první návrh k dispozici? Ano, já jsem to pochopil tak, že prostě chceme vědět, o čem mluvíme, protože ono je hezké něco jen tak jako vypustit a bez znalostí a expertízy, ale náš závěr se stínovými zpravodaji byl takový, že chceme počkat do té doby, než bude k dispozici studie. A jak jsem slyšel, tak ta studie bude k dispozici počátkem ledna příštího roku. A pak to prostě můžeme urychlit a myslím, že můžeme hlasovat na březnové plenárce. Myslím, že tohle by mělo být v pořádku. A pokud chcete, tak můžeme už teď přijít s nějakým časovým harmonogramem, ale opakuji, ještě si musíme přečíst tu studii a ta bude až v lednu. Dobře, takže se na to budeme těšit. Těšíme se také na závěry z vaší neformální návštěvy textilky na severu. Dámy a pánové, to je tedy vše eh, co se týče pořadu jednání našeho výboru. Následuje jednání koordinátorů, které je uzavřené. Eh, eh, pan kolega Bernard z DG Mark bude hovořit s koordinátory o určitých otázkách spojených s komitologií, e, takže prosím, aby všichni ti, kteří nemají e, právo zůstat na jednání koordinátorů, odešli ze sálu. Všem děkuji za účast a těším se na viděnou zítra ráno v 9 hodin. Na třetím jednání našeho výboru budeme jednat e, o celé řadě důležitých otázek, včetně E, výrobků e, biocidních přípravků na trhu a tak dále.